výboru Ten seznam těchto nominací bude připojen k zápisu z této schůze. Pokud k tomu nikdo nepředloží žádné poznámky, tak to bude eh, považováno za přijaté. A tím se dostáváme eh, k následujícímu bodu našeho programu eh, prohlášení